má tuto záležitost na starosti. Další záležitost. Dostal jsem žádost skupiny EPP o změnu v parlamentních výborech a meziparlamentních delegacích. Seznam jmenovaných osob se e, nachází v dnešním zápisu. Jestli před jeho schválením nebudou předloženy žádné připomínky, tak tyto nominace budou potvrzeny. Dostali jste v podkladech příslušná jména. Rád bych vás informoval, že společně s předsedou rady